a ze všech těchto důvodů nebude možné zajistit naše služby eh, po překročení předem stanoveného času ukončení tohoto jednání. Děkuji vám a mohu vás ujistit, že do 12.30 určitě skončíme a doufáme, že se brzo podaří najít řešení této situace, které uspokojí všechny strany, hlavně vás jako zaměstnance. My si vaší práce velmi vážíme, je pro nás nezbytná a proto doufáme, že se konflikt vyřeší brzy. A teď se dostaneme k hlasování. Dnes budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy, jsou to stanoviska. Navrhuji, abychom se pustili do hlasování hned. Začneme bodem pořadu jednání číslo 7. Rovnost jazyků v digitálním věku. Spravodajkou tady byla kolegyně Evans. Jill, chtěla bys ještě k tomu něco říci? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, mým, spra- mým eh, asistentům a jejich asistentům a chtěla bych poděkovat i lidem ze sekretariátu. Měli jsme i expertní poradce Majte Milado, Dalis Priest a David Hex a Máme za sebou spoustu práce, kterou jsme investovali do tohoto stanoviska. Myslím si, že je to dobré stanovisko s širokou měrou schody mezi námi a myslím, že e, to, co tady reflektujeme, je opravdu velmi důležité. Děkuji. Děkuji, Jill. Teď se tedy pustíme hned do hlasování. Začneme kompromisem číslo 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se. Nevidím to úplně přesně, když nezvedáte pořádně ruce, ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 16 pro, proti. Dobrá, ověříme tedy 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 8 schváleno. ITRE 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. ITRE 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11, omlouvám se, říká paní předsedkyně, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, samozřejmě můžeme to ověřit. Kompromisní návrh 12. Končím hlasování. 13 ku 10 schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86, ne, 87, omlouvám se, 87 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno. ITR 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, ověříme to. 81 ověříme. Končím hlasování. 13 k 11 schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit. 64 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 9 schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, ověříme to. 112. Končím hlasování. 12 ku 12 zamítnuto. To 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se schváleno 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 121 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, 121 Končím hlasování. 13 12 schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, drželi se, schváleno 11 pro, proti, drželi se, schváleno kompromis 3 pro, proti, drželi se, schváleno pozměňovací návrh 18 pro, proti, drželi se, schváleno kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE E, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. ITRE M, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis, omlouvám se, říká paní předsedkyně 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno 35 pro, 34, dobrá, ověříme 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 12 zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 43 a ITRE N pro, proti, zdrželi se, schváleno 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se, schváleno. ITRE 1 pro, proti, drželi se, schváleno. ITRE K pro, proti, drželi se, schváleno. 1 pro, proti, Drželi se schváleno 2 pro, proti. Drželi se schváleno 3 pro, proti. Drželi se schváleno 4 pro, proti. Drželi se schváleno 5 pro, proti. Drželi se schváleno kompromis 2 pro, proti. Drželi se schváleno Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme teď hlasovat závěrečně. Zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. 22 pro, nikdo není proti, čtyři se zdrželi, tedy jednomyslně schváleno a paní zpravodajce upřímně gratuluji. A tím se tedy dostáváme k bodu našeho dnešního programu číslo 8. Jde o soudržnost v příhraničních regionech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 Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro?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 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 54, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 55, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 56, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme eh, k pozměňovacímu návrhu 66, eh, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 63, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 64, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 65, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato 66, kdo je pro,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 tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které bude jmenovité a já ho tímto zahajuji. Hlasování je u konce. 24 4 hlasů pro, nikdo proti, jeden poslanec se zdržel, je to tedy jednomyslně přijato a já tímto blahopřeji panu zpravodaji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Je to bod číslo 9, návrh stanoviska ke zprávě eh, z vlastní iniciativy využití potenciálu globalizace obchodní aspekty a naším zpravodajem byl pan kolega Zamit Dimeš. Ptám se ho, jestli chce v tuto chvíli něco říci. Prosím, máte slovo. Well, uh, it's an opportunity for me. Ano, mám teď možnost poděkovat všem, kdo přispěli k přípravě tohoto legislativního stanoviska. Myslím, že jsme našli tu správnou rovnováhu při zdůraznění kulturní dimenze, při využití globalizace, čili veškeré aspekty kultury, kulturního dědictví a vnímání toho, této věci v širším kontextu svobody projevu a plurality médií. Takže myslím, že se nám podařilo tyto principy do toho zapracovat, i pokud jde o globalizaci. Děkuji, dostáváme se k hlasování. Začínáme pozměňovacím návrhem 41. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 42. E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 43. Kdo je pro, omlouvám se, 40, 44. Kdo je pro, kdo je proti,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 proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To bych raději prověřila. Zahajuji elektronické hlasování. Takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, k proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme k 67. Pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že je to přijato, ale raději to prověříme. Zahajuje elektronické hlasování. Hlasování končí. 15 ku 9 je to přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 15. Kdo je pro? Proti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 je zahájeno a hlasování končí. 14 ku 9 je to přijato, já se vám omlouvám. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato kompromis 2. Kdo je pro?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 15 ku 10 je to přijato. A tím se dostáváme ke 36. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 39. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 40. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 4. Kdo je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel při, to a dostáváme se k závěrečnému hlasování, které bude jmenovité a já ho tímto zahajuji. A hlasování končí. 25 pro, žádný hlas proti, nikdo se nezdržel, je to tedy jednomyslně přijato a já vám velmi srdečně blahopřeji, protože to se zase tak často nestává. Máme už tady hosty. Oddělení B komise. Dříve než se tedy dostaneme k bodu programu číslo 10, musíme chvíli počkat, než dorazí naši hosté, respektive se musíme podívat, jestli už tu jsou, ale jakmile to zjistíme, budeme hned pokračovat. jsou. Can we start? Můžeme začít? Milé kolegyně, milí kolegové, v tuto chvíli tedy mohu zahájit bod programu číslo 10. Následuje tedy rozprava s komisí, představení studie politického oddělení B o programu Erasmus. Jak všichni víte, komise 30. května roku 2018 představila legislativní návrh pro příští generaci programu Erasmus+. Nicméně, jak víte, podle návrhu komise ten program ztratil to plus ve svém názvu. To jste určitě všichni zaznamenali. Dneska budeme mít možnost si vyměnit názory o tomto návrhu. E, naše rozprava se bude dělit na dvě části. Nejprve si vyslechneme výsledky studie eh, politického oddělení, o kterou požádal náš výbor a já srdečně eh, vítám Amber van der Graaf, která zastupuje nezávislé, nezávislou eh, výzkumnou instituci Pantea a vítám i Paula Fronhofa. Ta studie se jmenuje tedy eh, Cesta k novému, eh, nové programové generaci a obsahuje témata, která jsou pro nás velmi důležitá z hlediska nového návrhu. Jde například o taková témata jako o inkluzi, zjednodušení, parlamentní kontrola. To jsou jen některá z těch témat, kterými se studie zabývá. Já bych vám všem doporučila, abyste si tu studii přečetli. Následně si hned vyslechneme prezentaci nového návrhu komise ten nám samozřejmě představí komise a já v tuto chvíli tedy vítám eh, ředitelku pro eh, toto téma Erikson Watershot, eh, ale nejprve tedy první studie, kterou jsem ohlásila. Eh, budete na to mít 10 minut. Já vím, že to není mnoho času, ale pokuste se to zvládnout. Můžeme se tomu následně věnovat ještě během diskuze, takže děkuji, že jste přišli a máte slovo. Thank you. Good morning, everyone. My name is Amber van Dobré ráno všem, jsem Amber van de Graaf z Nizozemska z iniciativy Panteja. Představím Erasmus+, Plus, náš výstup našeho výzkumu. My budu se soustředit na ta klíčová zjištění a na závěry. Cílem, cíl byl trojí. Za prvé zjistit výsledky Erasmus+, Plus, zjistit, jaký je národní výstup a diskutovat o budoucnosti. Druhý cíl bylo ovlivnit rozhodovací procesy v Erasmus+, jak se to využívá a jaké rozhodovací procedury by byly vhodné. A třetím cílem bylo vypracovat doporučení pro další programy na základě zjištění těch prvních dvou komponentů. A také bych měla dodat, že eh, určitá úvaha o hodnocení komise byla rovněž součástí eh, této studie. Takže my jsme také provedli eh, rozhovory na národní evropské úrovni a eh, jeden z hlavních výstupů je, že Erasmus Plus dobře funguje. Má vysokou přidanou hodnotu pro národní i evropské subjekty. Je tu vysoká poptávka a vysoká míra absorpce v podstatě 100% všech dostupných fondů. A kromě toho ještě další jev, že eh, ty přihlášky eh, se zvyšují v kvalitě. Samozřejmě není dostatek zdrojů uspokojení té poptávky. Erasmus Plus tu, tudíž skutečně nabírá tempo. Také jsme zkoumali, eh, do jaké míry byly splněny cíle toho nového, nového designu tohoto programu. Nový, nové nastavení tří klíčových akcí zlepšil různá klíčová témata. Viditelnost, inkluzivita, mezisektorová spolupráce a zaměření na výsledek. Zlepšení ve všech těchto oblastech. Nicméně stále samozřejmě zůstává prostor k dalšímu zlepšení. Jak bylo naznačeno, víte o, té, eh, o tom střednědobém eh, vyhodnocení Evropské eh, komise, na to také klademe velký důraz. V podstatě souhlasíme s hlavními zjištěními tohoto střednědobého hodnocení. Některé klíčové závěry jistě znáte, jako například, že skupiny jsou stále některé těžko dosažitelné skupiny, to je výzva. Dále přihlašovací proces je stále příliš komplexní, příliš eh, zatěžující se z administrativního hlediska. Dále systém záruky eh, půjček to zatím ještě nepřineslo výsledky a eh, příjemci někdy ještě nevědí přesně k čemu některé aspekty slouží, takže ta vyhledatelnost by mohla být lepší. A je tu ještě několik eh, dalších věcí, které nejsou v té současné studii. Můžeme nabídnout určité dodatečné perspektivy některých těchto bodů. Sledíme si projekty a eh, prioritami, zatím ještě pokulhává. Cíle Erasmu jsou samozřejmě žádoucí napříč členskými státy, ale do té míry, že příjemci mohou vytvářet projekty, které odpovídají jejich národním individuálním potřebám ta nízká úroveň, eh, průměrný organizátor projektu už to jenom, že funguje nadnárodně a vytváří partnerství a sdílí eh, určité poznatky, přes je vlastně inovací. Inovace by mohla být vyšší, ale není, nedá se říct, že by inovace úplně chyběla. A oblast sportu, příliš mnoho priorit a je to takové určité dvojznačné, to, má, to je pravda z toho z té střednědobé studie, ale nemusí to být také slabina. Umožňuje to rozmanitost různých projektů, které jsou relevantní napříč eh, různými cíly. Může to být vlastně i přednost a výhoda, to, že jsou různé priority. Pak jsou to ještě některé další aspekty, u nichž nemůžeme ehm, poskytnout nějaké hlubší úvahy, například příspěv, příspěvek Jean Monnet je zaměřen na vyšší vzdělávání a monitorování zatím není uměrné tomu, jak se data využívají. Že to jsou různé aspekty, kterým jsme měli různá zjištění, nemůžeme eh, k tomu dát žádný jednoznačný závěr. A jak jsem naznačil na začátku, jeden z dalších cílů té studie bylo bavit se o rozhodovacím procesu. Naším cílem bylo analyzovat delegované implementační akty a jak byly využity v tomto programu. Takže pusme se rovnou do toho. Erasmus Plus je implementován prostřednictvím nových pracovních programů, postupu prováděcích aktů, zejména tzv. přeskoumávacího postupu. Delegované akty se nepoužívají u Erasmu+. Roční pracovní program je vytvářen eh, každý rok eh, komisí a programovým výborem a tyto pracovní programy obsahují základní zaměření pro ten rok, eh, distribuce jednotlivých akcí napříč jednotlivými agenturami a také harmonogram. Tento roční program stanovuje také roční cíle a orientace na ten rok. To znamená, že přihlášky, které jsou sladěny s těmi ročními eh, eh, prioritami, mají větší šanci, že budou vybrány. Když se podíváme eh, na ten pracovní program, jak vypadá, tak implementace a využití probíhá zatím dobře. A představitelé komise, národní příjemci řekli, že tu příjemný pracovní vztah existuje a že eh, je dobrá reakce na potřeby z národní úrovně. Otázka je samozřejmě uplatnění eh, implementačních a delegovaných eh, aktů. Je to jasné na papíře, ale v praxi nevždy. vždy. Jak víme, aktivy přenesené působnosti zahrnují legislativní orgány, které mají doplnit ty základní akty, zatímco prováděcí akty implementační ty zahrnují spíše programovací výbor a uplatňují se uniformně napříč členskými státy. Roční priority jsou příkladem těch otázek, kdy uplatnění je jednoho eh, přístupu vůči druhému není úplně jednoznačné. Ty priority jsou, mohou být vnímány jako implementačního charakteru, ale na druhou stranu ty roční priority mohou být vnímány také jako političtější nebo strategičtější rozhodnutí. Takže se lze s úspěchem argumentovat, že se na ně dá uplatnit jak postup implementační, tak delegovaný. Nicméně, alternativní rozhodovací postupy se těžko vytvářejí tomto smyslu existují určitá omezení interinstituční dohody z roku 2016, ale momentálně implementační akty jsou nejvhodnějším mechanismem pro provádění Erasmu. Plus, so, ale pokud jde e, o některé další věci, tam se o tom dá ještě jednat a diskutovat. Takže jsou tu e, základní doporučení. První by bylo jasně definovat, jaké aspekty programu spadají do rozsahu působnosti delegovaných aktů a které spadají eh, pod prováděcí akty. Tím by se předešlo diskuzím o tom, jak používat tato dva, tyto dva postupy do budoucna. Dále bychom měli jednoznačně rozhodnout o pozici a roli těch ročních priorit v rámci ročních pracovních programů a jak tento aspekt co nejlépe o nejoptimálněji rozhodnout. A nyní. Když jsme načrtli ta hlavní zjištění, tak projdu klíčové hlavní závěry a doporučení. Jak již bylo naznačeno, program Erasmus Plus zatím probíhá dobře, má vysokou přidanou hodnotu pro všechny a jak jsem řekla, nové nastavení zvyšuje viditelnost, zjednodušuje programování, zvyšuje inkluzivnost, účinnost a lepší zaměření na výsledek. Takže jsou tu i sice přínosy ve všech těchto oblastech, ale stále je prostor pro zlepšení. Můžeme podpořit většinu závěrů Evropské komise eh, z střednědobého hodnocení, ale studie dospěla k různým doporučením. Podívejte se na tu zprávu a můžete si je přečíst do podrobna. Některé jsme zmínili. Prvním krokem by mělo být, aby Evropský parlament se zamýšlel na hlavní prioritní oblasti Erasmu plus. Protože samozřejmě jeho uh, zdroje jsou omezené, takže je vždycky důležité dělat nějaké volby. Na základě uh, výzkumu některá doporučení se zaměřují zejména na eh, z, zlepšení přístupnosti a inkluzivnosti. To je ta klíčová akce 2. Zacílení na drobné organizace omezení komplexnosti a administrativní zátěže v přihlašovacím procesu. A tyto, tyto věci spolu vzájemně souvisí. Mohl by vzniknout jakýsi pozitivní cyklus tím, kdybychom je ošetřili. Takže to je z mé strany zatím vše. Pokud jde o další závěry a doporučení, prosím nahledněte do naší zprávy a zatím vám děkuji za pozornost. Já, vielen, vielen Děkuji. Děkuji paní van de Graaf za to, že nám představila tuto studii. Já si myslím, že z toho je jasně vidět, na co musíme dávat pozor, až se bude jednat o novém programu. A také děkuji za ty návrhy, které jste představila, co by se v novém programu mělo zlepšit. Především si myslím, že by za zvážení opravdu stálo to, co jste řekla ke vztahu těch delegovaných a implementovaných aktů, tak aby parlament se dostal do lepší, komfortnější situace, hlavně co se týká politických rozhodnutí. Často jsme konstatovali, že u těch implementačních aktů se často jedná nejenom výhradně o technické otázky, ale jde i o stanovování priorit a to v tomto případě se odehrává bez spoluúčasti parlamentu. Za to vám děkuji pro maximalizaci efektu bychom hned měli dát slovo paní Erikson, aby nám představila nový návrh a pak to probereme všechno společně. Asi jste se na ten program všichni už podívali s drobnou radostí jsme konstatovali, že sice došlo k navýšení prostředků, ale navýšení nikoli v tom objemu, jak jsme si to přáli my jako parlament. Ta velká parlamentní rezoluce k víceletému finančnímu rámci chtěla aspoň trojnásobné eh, zvýšení komise navrhuje dvojnásobné zvýšení, když se započítá inflace a všechno další, tak to v reálu je 26 miliard a ne zdvojnásobení. To je zhruba tolik, když se podíváme na poslední programový rok Erasmu+, a kdyby se v tom pokračovalo, tak eh, bychom asi měli říct, tak tohle nás opravdu neuspokojuje. A když se podíváme dál eh, do toho návrhu na Erasmus, tak z toho vyčteme, že Cíle byly sice velmi rozšířeny, čeho všeho by Erasmus měl dosahovat, ale vzdor tomu všemu program sám je výrazně méně konkrétní. A to, co jsme měli v posledním návrhu, kde myslím, že jako parlament jsme si museli položit otázku, do jaké míry my jako parlament vlastně vystavujeme komisi jakýsi biankošek, ale měli bychom o tom ještě vážně znovu diskutovat, zda nějaká konkrétnější formulace, jak jsme navrhovali, by nebyla lepší a pro veřejnost i vhodnější a nebyla by vhodnější pro prosazování našich priorit. Zatím to na první pohled vypadá velice obecně ten návrh, který komise představila jako poslední. Ale to jsou jenom drobné poznámky z mé strany, tomu se pak také můžeme věnovat. Teď budete mít slovo, paní Erikson, 10 minut na to, abyste nám představila, co jste změnili, proč jste změnili. Je to spíš evoluce než revoluce, což je asi také v pořádku, ale poprosím vás o vysvětlení, co vás vedlo k jakým krokům a myslím, že pak se můžeme pustit do obsahlé diskuse, na kterou máme docela dost času. Paní Erikson, máte 10 minut. Thank you very... Děkuji vám, paní předsedkyně, drzí poslanci a poslankyně. Nesmírně mě těší, že tu mohu být a představit vám nový eh, navrhový program eh, k Erasmu přijatý 30. května eh, komisí. Slyšeli jste, když byl prezentován politický kontext a teď je skvělé, že to můžeme zasadit do tohoto uznání vzdělávání a mládeže i v kontextu celkové diskuze o Evropě. Takže ten program specificky cílí eh, k tomu, aby, eh, k tomu, aby jednoznačně zvýraznil eh, statut vzdělávání. Já vám chci poděkovat za nesmírně silný závazek, odhodlání, za to, že jste nám pomohli připomenout si, oslavit 30 eh, let od vzniku Erasmu v loňském roce. A mohli jsme se účastnit 30. Eh, června toto, této oslavy ve Štrasburku. To skutečně pomohlo k tomu, aby se tento program zviditelnil. Pomohlo to také z hlediska přijetí nesmírně ambiciozního návrhu. Za to vám patří dík. Je tu také dobré načasování. Program přichází právě v době, kdy nyní máme na stole různé významné otázky, ambice z hlediska vzdělávací oblasti evropské, a vzdělávacího prostoru a také té eh, strategii pro mládež. A my jsme se snažili, aby se toto všechno do toho návrhu programového nějakým způsobem promítlo. Ten program je jakousi vlajkovou lodí, než to prezentuji ten program, tak vždycky chci uvést pár stručných čísel. Je tu, bylo tu několik dopadových studií, studií z hlediska toho, kdo měl eh, prospěch z Erasmu. A dva příklady jednak přínosy pro ty, kdo byli součástí té zkušenosti a napomohlo to jejich integraci do trhu práce když se podíváte na absolventy vyššího vzdělávání, tak zdvojnásobili svoje šance na zaměstnání po roce po eh, absolvování a nejenom to, ale najdou také místo rychleji a budou vydělávat 25% víc než ti, kdo neměli tuto příležitost. Takže další stránka mince je, jsou působivá čísla ohledně přínosů z jakéhosi zbližování Evropy z lidského hlediska 83% lidí, kteří byli součástí výměny Erasmus+, se cítí být více Evropany. A zároveň 94% říká, že jsou tolerantnější. Takže to je vynikající eh, důkaz eh, o tom pozitivním přínosu. Pomáhá to i institucím, které jsou mezinárodnější, otevřenější. Takže po, nyní se obraťme k tomu návrhu. Měli jsme e, rozsáhlý dlouhý čas na přípravu, trvalo to v podstatě déle než rok a snažili jsme se, aby ta příprava byla, aby ten proces zahrnul všechny, e, kdo mají na Erasmu e, nějaký podíl, to jsou samozřejmě jak instituce, eh, příjemci, eh, různé orgány a tak dále, abychom eh, do toho dali všechny ty prvky, včetně zpráv tohoto výboru. Máme milion odpovědí na různé konzultace. To je opravdu obrovská částka, obrovské množství oproti jiným konzultacím. A závěr, který můžeme vyvodit, je v souladu s tou výzkumnou studií, která tu byla představena v mnoha aspektech, tedy, ale celkově si myslím, jak jste také řekla, paní předsedkyně, myslím, že tu je silná podpora kontinuity. Bylo to vnímáno jako velký úspěch, když jsme mohli integrovat ten eh, program posledně, když byl na stole, když jsme z, vlastně zintegrovali sedm různých programů. Ze začátku to bylo těžké, ale po několika letech implementace již vidíme, že se to těší silné podpoře. Takže je tu silná podpora stability a kontinuity toho, co máme teď. Ta terminologie e, evoluce versus revoluce, ta je vidět e, celkově z té zpětné vazby, kterou jsme dostali. Takže do budoucna chceme do značné míry zachovat stejnou architekturu, jakou máme teď, i rozsah působnosti programu, zachovat také ty prováděcí modality. Osvědčený model, že většina programů se implementuje prostřednictvím národních agentur. To se osvědčilo. Je to úspěšný model, který bychom měli zachovat. Z hlediska té architektury, tak vidíme silnou podporu zachování těch tří klíčových akcí, které jsou snadno srozumitelné a které mají jasné cíle, ale mají, mají také vazby mezi sebou tři klíčové cíle. Mobility, spolupráce mezi různými institucemi ve všech sektorech a za, za třetí menší část týkající se jakési podpory e, strategického vývoje. To jsou ty základní věci, které nechceme měnit. Pokud jde o působnost programu, tak jsme zdůraznili znovu, že musíme mít určitou koncepci která se bude promítat do celé té věci celoživotního vzdělávání. A samozřejmě školení eh, sportovního sektoru, celoživotní vzdělávání k tomu dochází eh, všude, ale v tomto kontextu to nechceme měnit, chceme to ještě více zdůraznit, tuto koncepci. To tež platí pro veškeré sektory. Byla tu velká žádost eh, o to, abychom prohloubili tu mezisektorovou spolupráci, ale vnímáme, že vznikly nové způsoby spolupráce mezi vzdělávacími a mládežnickými organizacemi a tělovýchovnými organizacemi. Takže chceme, aby tam bylo do toho zapojeno jak tedy školy, tak um, instituty odborného eh, vzdělávání, profesného vzdělávání a tak dále, neformální výuka a sport. I to je, byl úspěch, byl to jakýsi test v rámci Erasmus+, ale vnímáme sport rovněž jako něco, co se osvědčilo a má to silné vazby zejména na mladé lidi. Takže tohle, toto doporučujeme zachovat. Stávající koncepce silné účasti těch zemí Erasmu, což jde nad rámec 28. To chceme zachovat ale nechceme, aby to bylo uzavřené, aby to byl uzavřený svět. Chceme tam, aby tam byly i partnerské země, to znamená určitý mezinárodní rozsah a dosah. K tomu se ještě vrátíme. K rozpočtu. My máme dobrou zprávu. Zdvojnásobení rozpočtu, to je fantastické. A víme, že ten program má hodně neuspokojené poptávky, takže tímto zdvojením můžeme pokrýt velkou část této neuspokojené poptávky. Chtěli bychom je samozřejmě ještě víc peněz, ale celkově je ten rozpočet, myslím, dobrým výsledkem. Dále víme, že jsou vysoká očekávání toho, že budeme eh, podpory, podpory, přímo podpory lidí. Snažili bychom se uspůsobit ten formát tak, abychom byli schopni podpořit mladé lidi přímo. A to i v zájmu toho, aby ten program byl inkluzivnější. Mohli bychom dokonce mít strojnásobení počtu příjemců. Já mohu vysvětlit, jak toho lze dosáhnout, jak je to možné, protože to může znít trošku fantasticky. Jako nějaká zázračná formulka, ale ne, ono to tak není. My jsme se inspirovali zvláště tou kapitolou pro mládež některých, eh, tedy některé ty eh, krátkodobější aktivity, je tu silná potřeba toho, aby byly ty příležitosti flexibilnější. Aby skutečně vyhovovaly všem druhům eh, studentů, takže aby tu byla určitá smíšená mobilita, kde můžeme skombinovat virtuální a fyzické prvky to může snížit průměrný náklad. Takže to je určitý matematický výpočet. A v konečném důsledku pak můžeme uspokojit třikrát více lidí a příležitostí. 12 milionů. Takže to je výpočet, který vychází z toho, že ten program má být ovšem inkluzivnější, neobráceně. A pokud jde o různé sektory, tak s dvojnásobením rozpočtu všechny sektory se navýší, všechny tím získají. A poslední bod, kam si myslíme, že ten program bude dál směřovat. Vidíme z hodně té zpětné vazby, že musí být inkluzivnější. Musí se dostat k těm, kdo mají méně příležitostí. A musí být přístupnější. Čili to je jeden z těch doporučení, jedno z těch doporučení, že máme nový partnerský formát, takzvaných partnerství drobného rozsahu, tak, aby ty menší organizace ze škol, z mládežnických organizací získaly lepší přístup k programu. Z hlediska inkluzivity toho programu, tak existuje taková celá škála různých opatření, a jedna z těch důležitějších je, že musíme tlačit, zejména v těch sektorech, kde máme teď méně té kritické masy, to znamená jít nad rámec pouze vyššího vzdělávání. Navrli jsme e, například vyšší rozpočet na školní výměny a e, profesní odborné vzdělávání. A pak ty flexibilní formáty, které umožní e, přístup také těm studentům, kteří mají jinak méně příležitostí. Chci také zmínit, že jsme se snažili rozvinout více ten potenciál toho programu pro, pro vlastně zvýšení povědomí o evropské identitě. Když se podíváte například na tu kapitolu k, o mláde, k mládeži, tak, tak i když máme teď dobrovolnickou e, službu, která je součástí toho sboru Solidarity, tak jsou tam nové aktivity, kde jsme přesvědčeni, že budou mít pozitivní dopad na uh, cítění evropské identity a chceme budovat na vůli mnoho absolventů Erasmus+, studentů, žáků, učňů, dělat něco, vlastně navázat na to, na to i po, po svém návratu. A v neposlední řadě zmínil jste v, také v té prezentaci zjednodušení. A já bych to chtěla potvrdit, to je opravdu průřezová silná priorita v tomto programu, ale chceme, přejeme se být ještě ambicioznější do budoucna, chceme eh, se zabývat tím nastavením toho programu, Eh, jsou tu jednak ta rozměr roz, rozměrová, ta malá partnerství, ale eh, chceme mít také účinné IT nástroje, integrovanější systémy a samozřejmě eh, správní postupy, přihlášky, to je jasné, musí se omezit množství informací, které žádáme. Samozřejmě při omezeních, které máme v rámci finančního nařízení, Přesto usilujeme o významné zjednodušení. A ještě synergie. To je, myslím, že je také dobré zmínit, protože nejednáme v izolaci, máme silné vazby na další evropské programy, máme různé myšlenky o tom, jak to lépe navázat na ESF+. To jsou ty doplňkové fondy a další budoucí program Erasmu. Já klidně eh, s radostí teď odpovím na vaše eh, otázky, ale doufám, že se mi podařilo vám trošku přiblížit některé základní body našeho nového návrhu. Děkuji. Strojnásobení počtu účastníků při zdvojnásobení prostředků, to zní opravdu jako kouzelnický trik. Když ale řeknete, že se to bude odehrávat cestou virtuálních kontaktů, tak by to nakonec nemělo skončit tak, že ti, kdo dostanou ty peníze, budou cestovat a ti, kteří je nedostanou, budou doma a budou to dělat virtuální. No na to by dojít nemělo, na to by se měl dát pozor. Nejdřív stínoví zpravodaji a zpravodajové dostanou slovo. Měli bychom to dělat tím už osvědčeným pingpongovým způsobem. Jako první slovo kolega Zver, maximálně pět minut jako zpravodaj. Prosím. Hvala lepa, spoštovaná předsedujoča, gospa. Děkuji, paní předsedkyně, vážená eh, paní Van Graaf, paní Eriksson, kolegyně a kolegové. Za prvé bych chtěl poděkovat za to, že jste mi dali tu důvěru a čest, že jsem byl jmenován zpravodajem v této souvislosti Erasmus program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 13. května komise předložila návrh na zdvojnásobení prostředků pro víceletý finanční rámec na tento program, ale dojde k Brexitu a tedy k omezení prostředků na kohezní politiku podle návrhu komise. A to se bude týkat budoucího víceletého finančního rámce a měli bychom se tedy radovat z toho, že prostředků bude dvakrát víc. To je opravdu úspěch. Erasmus Plus v tuto chvíli obnáší asi 15 miliard. Návrh komise tedy vede k 30 miliardám, ale je třeba započítat inflaci. Krom toho se bude financovat spoustu nových iniciativ, třeba Evropské univerzity, Centra excelence, další iniciativy jako třeba Discovery EU. To tedy znamená, že reálné zvýšení bude asi menší, než bychom očekávali. Jenom je důležité ty prostředky rozdělovat lépe. Priority našeho výboru a Evropského parlamentu tkví v tom, že se budeme držet toho, co jsme vyžadovali pro víceletý finanční rámec a že budeme pět trvat na trojnásobném zvýšení. Jde o jeden z nejdůležitějších úkolů Evropy pro budoucnost. Jde o vzdělávání, je třeba zlepšit i organizaci celé této oblasti. Ještě představím pár svých komentářů v souvislosti s návrhem toho programu. Evropská komise navrhla, a to také už bylo zmíněno, aby nový víceletý program se jmenoval Erasmus, nikoliv Erasmus+. Plus. To už je sedmý rok, kdy to navrhujeme do VFR jsem rád, že komise nemění tu základní architekturu. Jsou tady pořád tři hlavní opatření. Individuální mobilita, spolupráce mezi organizacemi a e, rozvoj vzdělávací politiky. Jak už řečeno, jsou tady nové iniciativy. Já si myslím, že to bude dobré, e, rychle vstoupí v povědomí a budou se rozvíjet a asi by bylo důležité udělat něco pro evropské kulturní dědictví, rozmanitost a evropskou identitu. To by se mělo posilovat. To je také přidaná hodnota, která je vlastním obsahem té mobility a třeba ten projekt Discovery EU. Vítám ty další nové iniciativy, třeba ty Evropské univerzity a Centra excelence pro profesní vzdělávání a profesní kvalifikaci. Tato centra v posledních dvou letech na evropské úrovni byla centru pozornosti. Cílem Evropské komise je zvýšit prostředky, dokonce je zdvojnásobit, zdvojnásobit i počet účastníků. I toto vítáme je nejenom nutné mít víc studentů a vysokoškolských studentů v tomto programu, ale jde i o žáky, učně, další lidi v profesním vzdělávání, jde i o učitele, o trenéry sportu a mělo by se to týkat i dospělých. Rád bych zmínil, že Evropská komise ve své práci nezmiňuje kontrolní roli parlamentu. Je to důležité, abychom prověřovali nové iniciativy. Rozhodně to není správně, je důležité věnovat se té spolupráci a patřičně ji ocenit. Proto bych prosil komisi, abychom našli společné řešení, tak, jak by se, aby se parlament mohl podílet co nejlepším způsobem na fungování tohoto programu ten program by měl být rozšířen a zpřístupněn lépe i pro lidi, kteří eh, mají menší možnosti, menší potenciál, lidi, kteří jsou na okraji společnosti. Eh, jde také o odbourávání administrativních bariér. Udělali se už konkrétní kroky, co se týká zjednodušení, ale někdy to nestačí, není to dost. Proto Podporuji tu posledně formulovanou myšlenku. Souhlasím s komisí, že bychom se co nejdříve měli dohodnout o budoucím rozpočtu, ideálně už v roce 2019. Kdybychom se tady zdrželi, tak by to mohlo mít špatné dopady pro první rok, eh, kdy se bude provádět nová finanční perspektiva. A závěrem jako zpravodaj mohu slíbit, že udělám všechno, co je v mé moci, abych ten proces urychlil. Děkuji stínovým zpravodajům a ostatním kolegům z výboru pro kulturu. Budeme-li spolupracovat, pak společně dosáhneme úspěchu. Děkuji. Děkuji, nevím, jestli na to chcete reagovat hned nebo až později. Tedy dobrá, tedy Máte-li konkrétní dotazy na naše odborníky, na komisy, na panelisty, tak to prosím jasně formulujte, jinak budu vycházet z toho, že jsou to prohlášení, vyjádření názorů a závěrem potom předáme slovo komisi a expertům. Teď kolegyně paní Libacká, maximálně tři minuty, prosím otevře program raz. Děkuji. Skutečnost, že program Erasmus je jedním z nejviditelnějších a nejlepších programů, nejlépe fungujících programů, to je nám všem jasné. My neustále zdůrazňujeme skutečnost, že se tady navýšil na dvojnásobek objem finančních prostředků. Nicméně, pokud porovnáme ty zdvojnásobené eh, prostředky s objemem úkolů, tak se zjistí, že těch finančních prostředků zatím není dostatek. Eh, strojnásobit počet účastníků. Dobře, evropský vzdělávací prostor, to je dobré. Nová výzva, evropská síť univerzit, to je další nová výzva, nový úkol. Eh, akademici, učitelé, eh, cestování po Evropě, to jsou všechno nová témata, která musíme v rámci programu eh, Erasmus zvládat. Pokud se podíváme na rozmanitost těch úkolů, tak nám najednou ty zdvojnásobené finanční prostředky nepřijdou až tak vysoké. My se tedy musíme starat, postarat o to, aby se ten rozpočet ještě zvýšil. Během eh, každé revize jsme znepokojeni ehm, malou mírou úspěchu eh, ve smyslu počtu eh, schválených projektů bylo by dobré, kdybychom tedy měli zvláštní financování pro ty projekty, které se nepodařilo financovat v rámci prvního kola. Počítáte s něčím takovým? Počítáte s tím, že by tady byla eh, vyšší viditelnost v tom smyslu, že bychom tedy optimalizovali financování tak, aby eh, to lépe fungovalo? Počítáte také s tím, že byste optimalizovali počet eh, grantů a abyste Eh, tedy optimalizovali náklady v dotyčných zemích. Jde také o podporu ze strany vnitrostátních agentur, protože i ty mají celou řadu úkolů. Další věc. Mohli byste více pohovořit o iniciativě disk- Discovery Europe. Naším hlavním úkolem je tedy propojovat. Ale to, že někdo dostane lístek, jízdenku, tak to eh, neznamená, že bude mít možnost to celé zaplatit. Další věc uvažujeme o lepší propojení s Evropským sociálním fondem. To znamená, že bychom byli rádi, kdybyste nám o tom řekli něco více a také něco o synergiích mezi Erasmem a Horizontem 2020. Děkuji. A chcete na to reagovat? Pokud chcete, tak můžete. Ve vší stručnosti, prosím. Ano. Takže já se vyjádřím ke všem těm otázkám. Chtěla bych již nyní dát určitou zpětnou vazbu. Myslím, že to byly velice užitečné otázky z vaší strany k, ús, k té míře úspěšnosti projektu v souvislosti s navýšením rozpočtu. Jsme si vědomi určitého zklamání některých lidí v důsledku nedostatečného roz, rozpočtu, takže v tom celém nastavení, v té architektuře si můžete všimnout mezi různými klíčovými akcemi, tím navýšením, které navrhujeme, se to určitě zlepší, určitě to nebude 100%, ale myslím, že situace bude mnohem lepší, než jakou mám, jaká je dnes. Mám v podstatě nejnižší míru úspěšnosti v sektoru eh, mládež, mládeže, takže tam jsme to zdvojnásobili, více než zdvojnásobili, abychom opravdu mohli posílit ta partnerství pro ty nejmladší. A e, dále vazby na další programy, to je další důležitý bod. K tomu mohu říct eh, několik slov. ESF+, Plus, což je vlastně paralelní návrh. My jsme těsně spolupracovali s, naše, s našimi kolegy v DG pro zaměstnanost a máme konkrétní náměty k tomu, jak zlepšit synergie. Jednak eh, k tomu, co jste zmínili, úspěšnost těch projektů, možná bychom měli vytvořit ne přímo mechanismus Horizont eh, Evropa, ale myslím si, že jsou prostě jsou metody, jak eh, zajistit úspěch projektů, které neuspěly v kontextu Erasmu úplně, ale mohly by pokračovat v rámci ESF+. Tam musíme vyřešit ty modality. Na druhé straně, straně vidíme některé inovativní projekty, které uspěly, vidíme je skoro jak už jako osvědčené postupy, ale jsou to Eh, přezraniční projekty a ESF Plus by je mohlo vlastně určitým způsobem eh, eh, využít a rozšířit v tom nadnárodním kontextu. Důležitá vazba s ESF Plus je také pokud třeba v ESF v určitém programu relevantním pro, tu, pro určitý stát nebo region je nějaká priorita pro konkrétní cílovou skupinu, bylo by možné vlastně doplnit ty granty Erasmus ESF+, či určité doplňkové platby. Uvidíme přesně, jak to bude fungovat, ale to je ta myšlenka, kterou, která vzniká. Proto to program, je to připravováno dohromady. Je tu hodně vazeb na horizont eh, Evropa, eh, ta, ta, ta výzkumná dimenze evropských univerzit by se například dala eh, financovat přes horizont a pokud jde o granty, to je další důležité téma. Potřebujeme skutečně určité studie, výzkum, abychom situaci plně chápali, protože ono se to mění, ale chápeme, že ta grantová situace by měla být v souladu s náklady. Takže zrevidujeme ten systém grantů, uvidíme, kde je potřeba udělat změny a v duchu nutnosti tedy dávat více grantů tam, kde je méně příležitostí. Můžeme podpořit více, můžeme dát pobídky grantovým systémem. Doufám, že se mi podařilo odpovědět. Dobře, děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Marie Jiménez Barbat na tři minuty. Ano, děkuji. A děkuji vám za to, že jste nám tu dnes představili tuto zajímavou studii. Také bych k ní měla pár dotazů. Ono je vždycky dobré, když se o tom můžeme takhle osobně pobavit. Já osobně jsem z toho získala dojem, že právě program Erasmus Plus je taková vývěsní, eh, takový vývěsní štít v Evropě, věc, o kterou máme všichni zájem. A v této souvislosti jde o to, abychom tedy posilovali mobilitu mladých lidí mezi členskými státy. Ale jde také o to, abychom rozšířili možnosti cestování mezi různými zeměmi a to i mm, to se týká i přidružených států. Já například spolupracuji se zeměmi Magrebu a některé možnosti eh, se týkají také Severní Afriky. To znamená, že by mě zajímalo, jak to vypadá, jaké možnosti máme eh, v této oblasti. A kromě toho mám ještě jeden dotaz. A musím si i trochu postižovat, protože my jsme požadovali mnohem větší objem finančních prostředků, to znamená, že eh, ten výsledek, eh, ke, eh, který byl nakonec schválen, je pro nás trochu zklamáním, ale měla bych jeden doplňující dotaz. Jak to vypadá se Spojeným královstvím a programem Erasmus, protože v roce 2016 tedy jelo do Spojeného království mnoho Eh, evropských občanů programu se účastnilo také mnoho Britů. To znamená, že se ptám, jak to bude vypadat do budoucna po roce 2019, jak to bude vypadat s těmito studenty, kteří jezdili do Spojeného království. A zároveň je to tak, že eh, celá řada studentů v Evropě se zajímá o vědeckou kariéru, to znamená, že eh, my bychom si to měli mít na paměti, protože pro Evropu a její konkurenceschopnost je důležité, abychom dosáhli excelence, abychom tady měli mladé vědce a já se proto ptám, jaká opatření komise plánuje v rámci programu Erasmus Plus na podporu výměny vědeckých pracovníků eh, v oblasti techniky, eh, matematiky a informačních technologií. Takže o tom bych chtěla vědět něco víc. Děkuji. Děkuji a ptám se vás, paní Eriksen, jestli na to chcete reagovat hned. Ano, děkuji. Ano, to bylo velmi užitečné, velmi příznačný a užitečný komentář. Já jsem si eh, podeps- eh, poznamenala tři věci. Za prvé, mezinárodní rozměr. Ano, to je důležité téma a myslím si, že ty zkušenosti s výměnami se třetími zeměmi jsou velmi pozitivní, bude to pokračovat. Máme velmi dobrou výměnu v oblasti vyššího vzdělávání a mládeže. Snažíme se to ještě rozšířit i na jiné oblasti, především na profesní vzdělávání, protože máme pocit, že eh, to je oblast, eh, ve které je tedy nej, o kterou je největší zájem z jejich strany. Eh, nicméně vzhledem k tomu rozpočtu, který v Erasmus Plus máme, nemůžeme dosáhnout všeho. Musíme si stanovit priority, musíme tedy využít i vnějších nástrojů, protože i ty mohou na pomoci takovýmto činnostem, například vytváření kapacit v těchto zemích. A to znamená, že eh, můžeme využít financování na základě externích nástrojů. V Erasmu Plus jsou některé oblasti, kde můžeme obojí financování skombinovat, to znamená financování v rámci Erasmus Plus a v rámci externích nástrojů a o to se také snažíme a snažili jsme se tedy v minulosti a budeme se o to snažit i do budoucna. Pokud jde o Spojené království, tak se obávám, že v tuto chvíli vám k tomu, k tomu nemohu mnoho říci, protože my to zatím zkrátka nevíme. Zatím není jasné, jaké budou podmínky dohody, jaký bude mít Spojené království po Brexitu statut. To znamená, že v této věci zkrátka zatím nemáme přesnější informace. Pokud jde o věd, evropské vědce, ano, to jsem nezmínila a je to nepochybně součást té evoluce. Máme takovou novou oblast činnosti. Chtěli bychom podpořit mobilitu eh, ve strategických sektorech. Eh, chtěli bychom tedy motivovat výměnu eh, v oblasti klimatických změn, energetiky, eh, energetické účinnosti, to znamená všech těch perspektivních a strategických oblastech. To je tedy činnost, které se nepochybně věnujeme a kterou bychom chtěli ještě zintenzivnit. Týká se to tedy eh, především výměny v oblasti vyššího vzdělávání, ale ne jenom této oblasti. Ano, děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Evans na tři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za velice zajímavou eh, podnětnou prezentaci. Já chci si vyrazit k tomu, co řekli kolegové získat tedy eh, financování a to, to strojnásobení. A tedy hledíme v kontextu Spojeného království, které má odejít z Evropské unie, samozřejmě nevíme, co se stane, ale já zastupuji Wales a Wales um, cítí velmi silný um, závazek zůstat eh, partnerskou zemí v Erasmu. Mohu vás ujistit, že to budeme prosazovat ať už bude výsledek jakýkoliv. A takže samozřejmě chceme zachovat tu účast. Budeme v tom eh, pokračovat. Je to transformativní, skutečně život zlepšující program, který ukazuje tu reálnou hodnotu evropské spolupráce. A já vítám mnohé z těch změn, které předkládáte. chtěl jsem zmínit několik specifických věcí. Jednak ta, eh, ten systém půjček studentských. Paní Van de Graaf říká, že to nema, nemělo až zas tak eh, dobrý výsledek. Má to nějaký důvod? Konkrétní. A za druhé, z naší zkušenosti ve Velsu v mém kontaktu s univerzity, univerzitami vyplynulo, že studenti, kteří se hlásí o Erasmus nejvíc, jsou často studenti jazyků. A je těžší, jak si najít eh, ten zájem mezi dalšími studenty, pro které je jazyk bariérou. Narazili jste na toto ve vašich konzultacích? A má to nějaká řešení te, jako v, v, v rámci těch řešení, které, která můžete nabídnout? Děkuji vám. Dám slovo nejdřív paní van de Graaf, aby odpověděla na tu otázku, kde vidí důvody toho, proč to s těmi půjčkami pro studenty nefunguje tak, jak jsme všichni doufali. Máte na to nějakou odpověď, paní van Graaf? Děkuji. Tak pokud jde o e, tu, ten systém záruky studentských půjček, má to smíšené výsledky. Myslím, že pět bank se do toho, do toho zapojilo, čili počet organizací je dost nízký, které to podporují. A to možná z toho důvodu, že tu není jakási pobídka vzhledem k tomu, že většina zemí má svůj nějaký svůj vlastní systém Eh, takovýchto půjček a financování. Plus je tu nižší viditelnost na úrovni těch příjemců. Takže to sice existuje, ale lidé to o tom neví, nepoužívají to a tím pádem ne, nemají eh, ani instituce finanční pobytku na tom pracovat. Zaměřili jsme ten výzkum právě na eh, úroveň, na úrovni tedy to, těch příjemců málo a jejich povědomí a málo příjemců o tom vůbec vědělo. Čili to je vše, co k tomu mohu říct. Děkuji. Než dám slovo paní Erikson, tak bych ráda přivítala 25 mladých návštěvníků z Bulharska, kteří jsou teď hosty. Pozval je kolega Nikov a já je tady srdečně vítám u nás na výboru a doufám, že ta diskuse je pro ně zajímavá. Tak, paní Erikson, chcete se k tomu prosím vyjádřit? Prosím. Děkuji. K těm studentským půjčkám to opravdu je ta odezva, kterou jsme dostali. Vidíme, že od implementace je to prostě obtížné nějakým způsobem eh, to reálně spustit. My myslíme, že to asi není dost atraktivní pro finanční prostředníky, protože my to musíme provádět přes ty prostředníky v jednotlivých zemích a oni kromě těch pěti nebo šesti, které se do toho pustily, to zřejmě neschledali dosti atraktivním, nepodařilo se nám je přesvědčit, že by to pro ně bylo výhodné a když to finančně není pro ně zajímavé, no tak to prostě dělat nechtěli. To je tedy problém a my jsme se rozhodli, že od toho tedy upoustíme. V tom Erasmu už to teď není. ti, kdo tu myšlenku podporovali, a ta báze možná stále ještě, tak říkajíc, platí v tom, že by to stálo za to, tak by to asi mělo mít i nějaké širší pokrytí, různé typy podpory, nejenom půjčky, ale infrastrukturní investice do vzdělávání a tak dále to znamená, je tu určité okénko, které by se dalo využít, ale byl by to samostatný program, samostatný rozpočet a tak dále. Tedy v podstatě pokračovat by to mohlo. E, zajímavá věc um, je ta otázka jazyků. My jsme si vědomi toho, že jazyk může být bariérou pro mobilitu. Důvod, proč je to součástí toho balíku možností, to je to podporování jazykové výuky. Samozřejmě to se nezmění ze dne na den, ale musíte se podívat na to, jak ty systémy fungují. Měly by se podporovat jazyky a jejich výuka už od raného mládí. Máme tady příklady osvědčených postupů a doufáme, že členské státy se jich také chopí. A budeme doufat, že podpoříme víc studentů, prostě aby si troufli na to studium v zahraničí. Jsou tady možnosti uvnitř toho programu, ale nemůžete dělat ještě navíc přípravné jazykové kurzy a tak dále, ale měla by tam být nějaká solidní báze, mělo by se to řešit systematicky. Děkuji. Děkuji. Ještě si dobře pamatuju na diskuzi, kterou jsme kdysi vedli na téma studijních kreditů. To bylo téma, které bylo velice sporné a nebyli jsme si úplně jistě tím, jestli to je prostředek, který funguje, nebo co by se radši mělo nechat plavat. Také jsme tenkrát jasně řekli, že to vyzkoušíme a když uvidíme, že to nefunguje a není to akceptováno, tak se to dá zastavit, ale možná, že ta myšlenka, že přes Evropskou investiční banku by se to dalo regulovat nikoli přes soukromé banky, ale přes EIB, aby to alespoň nabízela. Možná by to byla schůdná možnost, kde bychom mohli říct, dobře, ta možnost tady je, no a když se to nevyužije, tak se ty peníze aspoň nestratí. Potom s výborem Ekon by se mělo uvažovat o tom, zda by to nebyla schůdná možnost. Takže jsme se dostali na konec kolečka se stínovými zpravodaji. A teď jsou na řadě ostatní kolegové, kteří se hlásili. Prosím, abyste se omezili na dvě minuty. Máme ještě hodinku času. Můžete se hlásit v tom případě možná i opakovaně a začíná Michaela Šojdrová. Prosím. Za udělení slova, eh, kolegyně a kolegové, já oceňuji, eh, že komise předkládá to, co Eh, se osvědčilo, vypouští to, co se neosvědčilo, což jsou ty půjčky a eh, předkládá také nové, řekněme, novelizuje ten program, předkládá nové pilotní projekty. Já u těch nových eh, pilotních projektů mám otázky. U projektu Discover EU já považuji za mm, obtížně vysvětlitelné ve školách které předkládají složité projekty sami tam uvádíte že to musí být konkurenční je to určitá soutěž v projektech a zároveň dáváme jízdenku studentům bez jakékoliv konkurence bez jakýchkoliv podmínek. E, navíc e, ta discovereu není vzdělávací projekt je to o mobilitě, o poznávání, ale jestli se tam bude vzdělávat, tak pouze sekundárně. Ale v pořádku, ale já to považuji za něco, co by patřilo do programu EU eh, e Citizens, EU eh, e eh, Citizens for EU nebo prostě do jiného programu. Myslím si, že to odčerpává prostředky z Erasmu, ze vzdělávání na věci, které jsou více sociální, více kulturní, Eh, prostě domnívám se, že ten pilotní projekt to ukáže. Eh, druhá věc je Evropské univerzity, a to mám také otázku. Eh, já se domnívám, že již dnes to téma excelence je správné, souhlasila bych s určitým eu labelling evropskou značkou pro univerzity ale když si představím že v evropě budou nějaké čtyři nebo pět evropské univerzity tak tak si myslím, že to je pouze o jakémsi elitářství, nikoliv o excelenci. Já to ne, přiznám se, že mám zde velké pochybnosti, jak tento pilotní projekt bude fungovat. Vím, že je to spojené se jménem prezidenta Macrona a já si myslím, že bychom si neměli stavět politické pomníčky. Děkuji. Děkuji Návazně možná ještě otázka, když jste zmínila Discover EU, v textu zákona to zatím vůbec není definováno. To je prostě pojem, co si člověk pod tím představí, to vlastně nakonec je přenecháno komisi, otazník za větou. Paní Erikson? Záleží. Discover EU. Musíme to vnímat ve dvou fázích. To, co děláme teď, je nežádost této instituce, je, že implementujeme to jako přípravné, přípravné opatření a žádost byla, aby se to implementovalo rychle. Takže my jsme se maximálně vynasnažili udělat to jako určitý pilot, pilotní eh, program, by mladí lidé mohli eh, tedy se dát vydat na cestu už letos eh, v létě, musí být nějaký výběr nějaká soutěž, možná to není ideální, ale je to pilotní e, záležitost, takže myslím, že to pozitivní. Ta zpětná vazba, kterou máme, je skvělá. Je to slibné. Slibný projekt. Ale dlužno říci, že to, že to je teď přípravná, přípravná akce, to, to nesouvisí s Erasmem Plus a s jeho přípravnou fází. Je tam určité rozlišení. Ten návrh je, abychom se poučili z, této, eh, z toho pilotního programu, pokud bude to pokračovat příštím roce, tak to můžeme samozřejmě zlepšovat. Můžeme tudíž navrhnout velmi solidní návrh, solidní iniciativy od roku 2021. Nevidíme, že by se to implementovalo tak, jak je to dnes. Pokud to musí být součástí Erasmu, bude to muset zapadat do celkového cíle. Že nemusíme mít silný vzdělávací cíl. To jsou aspekty, které bychom měli nějakým způsobem vypracovat. Navrhli jsme určitý rámec. To, co děláme, je, že se snažíme připravit implementaci, jak implementovat tuto iniciativu. To je součástí této reflexe. A je důležité to mít na vědomí. A musí, chceme mít silnou dimenzi učení. Myslíme si, že Discover EU musí mít nějaké silné zakotvení na lokální úrovni, mohli bychom pracovat s mládežnickými organizacemi, dalšími lokálními organizacemi, které mohou pomoci najít ty lidi, kteří nemají tu možnost cestovat jinak, jiným způsobem sami. Takže to je, ta, to je to, jak se na to díváme do budoucna. No, já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom na tyto postupy eh, mysleli i jako parlament, kdybychom tedy k tomu formulovali pár myšlenek k eh, Discover EU, kdybychom to formulovali trochu konkrétněji a více to eh, propojili s, e s programem Erasmus, že to je tedy vzdělávací a mobil, program vzdělávání a mobility, že nejde pouze o cestování, že jde tedy že jde o Eh, vzdělávání, ať už formální nebo neformální. Já si myslím, že bychom se tedy nad tím měli ještě zamyslet a eh, něco k tomu formulovat. Helga Triple, prosím. Ano, děkuji, Petro. Ráda bych začala tím, že musím zdůraznit jednu věc, kterou pravděpodobně všichni v sále vědí. Nejde pouze o studenty, ale také o žáky, mladé podnikatele a kromě toho je tu Erasmus Mundus, má to tedy mezinárodní složku a ani tu bychom neměli ztrácet ze zřetele a už vůbec bychom neměli ztrácet ze zřetele tu sociální složku. My chceme eh, oslovit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 ty, kteří to v životě nemají tak jednoduché. Nechceme se soustředit pouze na ty, které, kteří to už v životě jednoduché mají. Druhá věc, aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty. Ráda bych podpořila Petru. My jako parlament eh, budeme tedy s komisí velmi tvrdě vyjednávat o právech parlamentu, pokud jde o provádění, implementaci těchto programů. Chceme v tom sehrávat jasnější roli. Není možné, aby komise do takové míry postupovala netransparentně. To, skutečně čekejte tvrdá jednání. A třetí poznámka se týká rozpočtu. Objevila se kritika, že to bohužel tedy nebylo strojnásobeno, ale ráda bych poznamenala, že Olaf Scholz, SPD, německý ministr financí, řekl, že by stačilo i 1%. Možná, že bychom tomu pánovi Petro mohli říci, že 1% prostě nestačí. Děkuji. Ano, děkuji. Děkuji za to pouze krátký komentář. My naprosto souhlasíme s tím, že ten program není zaměřen pouze na studenty, ale i na další skupiny. Snažili jsme se tedy předložit návrh, který by to dobře odrážel, že tedy oblast působnosti je mnohem širší, že to nejsou pouze studenti a pokud se podíváme na zaměření toho rozpočtu, tak zjistíte, že se navýšily všechny oblasti, ale především eh, tedy žáci, odborné vzdělávání a mládež, tak tady to navýšení bylo disproporčně eh, vyšší. A Víme, že tyto sektory mají velký potenciál v tom e, smyslu, že tedy mohou dosáhnout kritické masy, kterou dnes nemají. To je důležitá věc. Pokud jde o ty akty a tak dále, tak e, na, navrhuje se, aby tu tady byly aktiv přenesené pravomoci, aby tady byly další indikátory a mm, rámec pro monitorování. To je tady součást našeho návrhu, ale pokud jde o provádění, tak tady pevně doufáme, že ten současný systém dobře funguje. My tady máme určitý rámec a provádíme ho v, sou, v, v, v duchu toho samotného e, rámce. To znamená, že podle našeho názoru je to dobrý systém, který nemáme v úmyslu některak měnit. Dobře, že e, komise se domnívá, že akty e, v přenesené pravomoci fungují skvěle, tak to naprosto chápu. I pro mě by bylo jednodušší, kdyby nám do toho nikdo nemluvil, ale já si myslím, že o tom ještě tedy budeme muset důsledně diskutovat, protože pokud ten program je formulován stále obecněji, tak ty akty Eh, prováděcí už nejsou pouze technické, technická pravidla, ale týká se to také politických rozhodnutí. A o tom by měl rozhodovat parlament a rada a právě proto se domnívám, že eh, se tím budeme muset společně ještě zabývat. Pan Oflin na dvě minuty. Ano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom tři stručné body. Kdykoliv se bavíme o Erasmu, tak mám pocit, že je tu taková ještě dodatečná ambice, která jde ještě nad rámec pouhé podpory, eh, výměn, přátelství, mm, kulturní výměny. A že to je tudíž, že tam je určitá ještě snaha získat si podporu pro stále větší zbližování v rámci Evropské unie. 83% lidí, kteří projdou Erasmem, má pocit, že jsou více Evropané, jak to bylo řečeno. Já bych chtěl upozornit, že to není úplně to samé jako e, přáci postupné rozředěvání e, národního státu. To, že lidé mohou cítit evropskou identitu, e, až po mm, regionální identitu, národní identitu a rodinnou identitu. To jsou věci, které nejsou nutně ve vzájemném eh, rozporu. A dále ta mm, myšlenka podporovat eh, přístup lidí z těch eh, znevýhodněných oblastí, je vzdálených oblastí a tak dále. To je samozřejmě důležité, protože transformativní dopad by, může být samozřejmě daleko větší pro lidi z těchto skupin pokud eh, otvírají eh, oči před tedy možnostmi, které se nabízejí, to je samozřejmě dobré. Zastavilo by to také určité nebezpečí rozpadajících se společností, kde jsou různé skupiny s různými hodnotovými systémy. Takže já doufám, že to, co se měří, je, že to není jenom nějaká políčko, které se očkrtne. A dále bych chtěl ještě se připojit k tomu, co řekli kolegové ohledně eh, Spojeného království. Zkrátka, nelze si to upírat. Navzdory tomu, že odcházíme z Evropské unie, tak jsme eh, k jakousi kulturně vzdělávací velmocí, takže bylo, bylo eh, extrémní a trošku zvrácené z hlediska komise snažit se vyloučit nebo marginalizovat Spojené království a já bych to sám nepodpořil. Dank. Děkuji. Paní Erikson, chcete na to reagovat? Můžeme samozřejmě i pokračovat. Tedy prosím, stručně. Jenom chci říct, aby, abych to řekla přesně. Ta zpětná vazba, kterou jsme obdrželi od těch účastníků, to je samozřejmě na nich, co do toho dají, do té koncepce. Je prostě jenom bylo zajímavé, že 88% eh, má, má pocit, že mají lepší sociální dovednosti, 85% má pocit, že lépe znají eh, eh, evropské Eh, hodnoty, ale to je, to je jejich vyjádření. My tomu nedáváme, nedáváme žádnou pozitivní, negativní hodnotu. Děkuji. Pan Samitimiš, dvě minuty, prosím. Já si myslím, že je jasné, že došlo ke stoprocentní absorpci rozpočtu a to v podstatě je samo sobě jasným signálem, že ta poptávka je velká. Evropský parlament nadále trvá na tom, že by se měla strojnásobit ta částka. I ve světle faktu, že prostředky z Erasmu se teď používají i na jiné aktivity, včetně Discover EU. Myslím, že bychom měli hovořit nejenom o sumě, ale i o efektu, který z toho je. Jde i o počet projektů a počet účastníků, protože zdvojnásobení nebo strojnásobení sumy musíme vnímat s touto perspektivou. E, také děkuji za tu studii, která byla představena. Sport totiž zatím byl jakoby trochu stranou. Předpokládáte, že se tam nasměruje víc prostředků? Vím třeba od mladých lidí na Maltě, že je spoustu mladých lidí, kteří by se toho rádi účastnili, ale jsou aktivní spíš v těch sportovních organizacích než v tradičních akademických institucích. Když už hovoříme o akademických institucích, tak jde o to, aby ten program byl inkluzivnější. Jde o to, aby měl větší dopad, aby e, překročil hranice terciárního vzdělávání Vím, že studie také hovoří o tom, že by se měly oslovit i ty zranitelnější skupiny, aby měly větší šanci, větší šanci a tady si myslím, že by mělo dojít k propojení s Evropským sociálním investičním fondem. Na tom by se dál mělo pracovat, protože my určitě potřebujeme, a to také bylo správně zdůrazněno, musíme mít jistotu, eh, že program nebude jenom pro ty, kdo si to mohou dovolit. Jde o to, aby k tomu měli přístup i lidé, kteří jsou z těch zranitelnějších skupin populace. A statistika, kterou ta studie zmenšuje, je zajímavá. 87% má pocit většího multikulturalismu, to je bez pochyby velmi pozitivní. Uh, protože nejde o to, aby byli víc evropský, evropští, jde o to, aby se navzájem více akceptovali. Děkuji. Byla zmíněna ta studie. Chcete na to reagovat? Ano, ráda. Když to byla spíš prohlášení než otázka. To, jak přistupujeme k té sportovní eh, sekci v té studii, tak musím říci, že získá jedinců, kteří s tím nějakým způsobem interagují, tak máme od nich také velice pozitivní zpětnou vazbu. Je to poměrně malá nová oblast, podařilo se ale dosáhnout hodně. Takže osobně bych souhlasila, myslím, že jsme k tomu nemohli dát více podrobností, protože nemáme dost informací, ale potvrdili jsme to, co říkáte. Takže myslím, že to zapadá do toho, do toho střednědobého hodnocení komise. Pokud jde o zranitelné skupiny, plně souhlasím. Myslím, že to vychází z toho nového návrhu komise. Přesně to, že program Erasmus Plus by neměl být eh, jenom pro lidi, kteří to využijí snadno, ale mělo by to zlepšit přístupnost pro všechny a ta doplňkovost s, s, s sociálním fondem, re, regiony, které jsou možná rozptýlenější. Je to také někdy otázka cesty, vzdálenosti. Na základě toho se musí kalkulovat ty paušální sazby. Někdy to není úplně eh, dobře nastaveno pro lidi, kteří žijí daleko, v odlehlých oblastech. Eh, a také projekty, které by měly být přístupnější pro lidi, například s postižením. To by mohlo dobře doplnit eh, sociální investiční fond. Děkuji. Děkuji srdečně za ty důležité informace o upozornění. Paní Erikson, prosím. Děkuji. Krátce k tomuto bodu. Já si myslím, že vás zajímala nějaká čísla související s účastníky a projekty. Uh, Mohu vám nějaká čísla říci, pokud vás to zajímá. Těch 12 milionů, které předpokládáme, že z toho bude 3 miliony lidí z vyššího vzdělávání, 2 miliony školáků, to bude od 0 na 2 miliony, 1,8 milionů učňů a lidí v profesním vzdělávání a 3, 6 milionů lidí v rámci výměny mládeže a Discover EU a 2 miliony učitelů, sportovních trenérů a personálu z těchto oblastí. To jsou první odhady, ale myslíme si, že jsou realistické. Co se týká sportu, tak tam se ten rozpočet opravdu zdvojnásobil, je to tedy velká priorita. Půjde o to, aby se pokračovalo v té úspěšné implementaci v oblasti sportu v rámci Erasmu+. Také jde o větší mobilitu sportovních trenérů a funkcionářů, protože z nich jsou potom multiplikátoři. Je to další inkluzivní bod tohoto programu, který pak má dopad na eh, ten široký terén. Co se týká inkluze, tak to si myslím, že je hrozně důležitá věc. Předpokládáme, že najdeme cestu tak, aby sportovní kluby a mládežnické organizace mohly pomáhat mladým lidem cestu, jak participovat na mobilitě. Jde o to, aby ty šance byly viditelnější, aby se o tom programu komunikovalo a jde i o ten proaktivní přístup těchto organizací. Ale samozřejmě, že inkluze má mnoho prvků, už jsme tady mnohé z nich zmínili, je důležitá eh, změna těch grantových podmínek. Dívali jsme se na to, i z toho pohledu, jak způsob, jakým způsobem vlastně povzbudit ty, kteří se zatím neúčastní, lidi z odlehlých oblastí, jak tedy reagovat na ty reálné potřeby. A ESF Plus, tak tady to propojení je opravdu důležité. Možná s někter, některé sektory eh, ještě více budou spolupracovat. My víme, že v EU máme 70 milionů dospělých s nízkou úrovní vzdělání. To samozřejmě nepůjde z Erasmu, ale když se podíváme na ESF+, tak tam je větší potenciál pro systematickou eh, podporu rekvalifikace a zvyšování kvalifikace. A pak tady máme další prvky, které vycházejí z té logiky podpory personálu, větší mobilita a tak dále, ale to se dá podporovat z Erasmu. Ale když se podíváme i na, na další nástroje, třeba spolupracovat s intervencemi, které z nich plynou. Děkuji vám. Silvia Kosta, dvě minuty, prosím. Děkuji. Tahle studie je hrozně zajímavá. Děkuji to všechno konečně dostalo politický poton. To je pro nás velmi důležité a určitě je důležité, aby ten program se dál rozšířil, nejenom co se týká sum, ale co se týká zaměření. Také jste řekla, že se víc musí podílet i ty koncoví uživatelé. Tady je třeba si položit otázku, ano, kdo to tedy je? A já si myslím, že program je teď koherentnější, co se týká strategie, která během let ukázala, že tady je zájem o vznik jednotného vzdělávacího prostoru. Možná ještě pár detailních bodů. Máme systém celoživotního vzdělávání, rozpočet a já si myslím, že co se týká nových rozpočtových prostředků, na to bychom se měli víc podívat, protože tam dochází k posunu důrazu. Měli bychom se víc soustředit na dospělé. Jde o uzavření magisterského studia, doktorského studia, ale je třeba se nadále soustředit na mladé lidi a je třeba podporovat mobilitu ve vyšších fázích vzdělávání. To je velmi důležité. A zajímá mě velmi jeden program, a to je program univerzitních sítí. A potom Erasmus Mundus, to je pro nás hrozně důležité, protože je třeba pokrýt ty základní body. A k rozpočtu bych chtěla říct, ano, došlo k navýšení o 26 miliard. Discover EU by se mělo vidět odděleně tedy pak už tam nebudou ty prostředky, které byly dřív na dobrovolnou službu. Tam došlo k přesunu. A co se týká iniciativ, které jsme podporovali a které byly potvrzeny, tak eh, to by mě zajímalo, kde to v tom rozpočtu je. A ještě poslední věc. Třeba dostanu pár vteřinek navíc, já jsem se hlásila od samého počátku. Uh, další programy propojení, máme ESF+, Horizont, je kde potom tedy bude ta koherentnost s ostatními programy a nebo je to jenom možnost? Děkuji. Zaprvé tady byly otázky na paní van der Graaf. Chcete začít? Ano, děkuji co se týká toho přístupu k příjemcům, eh, badatelé vždycky chtějí se účastnit. My jsme s nimi hovořili. Samozřejmě je třeba každoročně vybírat ty badatelské a výzkumné projekty. Ano, ono je opravdu velice zajímavé hovořit s těmito lidmi. Vždycky je lepší víc, to ano, ale Máme tady také velice zajímavé informace týkající se i kvalitativních parametrů. Co se týká dalších poznámek, tak se k tomu nemohu víc vyjádřit. Vzali jsme na vědomí to, že jste hovořila o těch dobrovolnických aktivitách, takže k tomu se nemohu vyjádřit a předám slovo dál. Děkuji. Děkuji a teď paní Erikson, prosím. Děkuji. To je velice důležitá věc. Konzultace před těmi návrhy, předběžné návrhy, měli jsme ten milion reakcí od těch koncových příjemců, to je součást toho úspěchu a máme pocit, že to je opravdu dobře ukotveno, tito lidé, kteří profitovali z toho programu. Mm, to není, jde i o to přípravu, nejde jenom o to jednání, musíme tu implementaci dobře připravit. Tomu se teď věnujeme, máme velice dobrou spolupráci s implementačními orgány a dalšími účastníky toho programu. Rádi bychom našli způsob, jak je všechny zahrnout i do přípravy té implementační fáze. Musíme možná se soustředit víc na konzultace s těmi koncovými uživateli tohoto programu, ale souhlasím s vámi, že je to velice důležité, abychom vždycky měli na paměti ty koncové příjemce tohoto programu. Co se týká dobrovolnictví, tak eh, ano, to je pravda. Bývalá dobrovolnická služba, ta se teď eh, transformovala do těch eh, sborů Solidarity, ale to není jenom kapitola pro mládež, to se víc než zdvojnásobilo, to znamená, nedochází tam k žádné ztrátě v rozpočtu nebo v aktivitách v té kapitole Erasmu pro mládež. To je, myslím, důležitá věc. A pak ještě jedno zajímavé pozorování, že uh, náklady na dobrovolnictví byly vysoké a byly přesunuti teď do těch sborů Solidarity, to znamená, že ta kalkulace potom, eh, potom vede k tomu až strojnásobení. Já doufám, že jsem na začátku hovořila dost jasně, ale všechny sektory se víc než zdvojnásobily. To si myslím, že je skvělá zpráva pro všechny sektory, protože máme silnou odezvu, tak vidíme, že jsou tady sektory, které potřebují víc. Máme částečně rovnoměrný větší nárůst pro oblast mládeže, škol a odborného profesního vzdělávání. A omlouvám se, ano, samozřejmě, studentská karta, to už je ve fázi pilotního projektu, hodně se tomu věnujeme s různými projekty. Skrývá se zatím myšlenka, že ta karta by měla začít fungovat v roce 2021, až začne ten nový program. To je cíl, který jsme si stanovili. No děkuji. Paniko, prosím. Já bych chtěl eh, přivítat tady skupinu z Bulharska. Jsou to studenti, kteří eh, ve škole eh, zvítězili v soutěži v oblasti digitální technologie. Ehm, jinak celoživotní vzdělávání je v podstatě jednou z klíčovou eh, oblastí Erasmu+. Eh, cíl výboru je pokryt 25 lidí ve věku 25 až 65 a 25 má být pokryto, ale jenom 4 rozpočtu Erasmu jsou, alokováno, a jsou alokovány na program a ty úrovně, ehm, ty, ty částky na celoživotní vzdělávání, tedy pro eh, tuto větovou skupinu, tam je pokryto asi 11% lidí, v Bulharsku méně než 2%. Jak může 4, jak z těch 4% toho programu budeme schopni pokrýt 25% lidí ve věku 25 až 65 let. Jak to budeme schopni pokryt eh, ty celoživotní vzdělávací aktivity? A pak chci říct jednu sociální otázku. Ve, ve východní Evropě je mnoho dětí z chudých rodin. Dokonce i kdyby si přáli se účastnit Erasmu+, tak si to prostě nemůžou dovolit. Mm, co třeba nějaké vy, vyšší částky pro tyto děti, eh, aby se mohly eh, toho programu účastnit. Děkuji. Paní Eriksen, prosím. Ano. Děkuji vám za ten dotaz. A zdravím bulharské studenty. Ráda bych na to navázala. Vy jste zmínil národní cíle, ke kterým se všechny členské státy zavázaly, pokud jde o účast v celoživotním vzdělávání. Jsou to samozřejmě národní závazky, a my nepředstíráme, že by tedy eh, samotný program Erasmus Plus to všechno splnil. Určitě to může být chápáno jako dodatečný nástroj, ale do značné míry to závisí na vnitrostátní politice, vnitrostátních snahách, pokud jde o celoživotní vzdělávání. To je na snadě. Pokud se podíváte na podíl mladých lidí, pokud bychom to mohli nějak odhadnout, tak v tuto chvíli máme méně než čtyři lidi, kdo tedy mohou eh, profitovat z programu Erasmus+, a do budoucna by to mělo být minimálně 10% mladých lidí, kteří by mohli profitovat z programu Erasmus+, ale nepochybně jsou to teprve odhady, e, nejsou to žádná pevná čísla. Pokud jde o ty znevýhodněné skupiny, tak máte naprostou pravdu. Je důležité, abychom se podívali na úroveň grantů, to už jsem řekla, ale e, je potřeba si uvědomit, že ta revize se musí zaměřit i na to, jak je možno pomoci eh, vzdálenějším oblastem a znevýhodněným skupinám. Nepochybně prostřednictvím grantů eh, nemůžeme kompenzovat eh, to, co je v kompetenci jednotlivých členských států, protože politika vzdělávání je v kompetenci členských států. Není to evropská politika, proto tady nemůžeme kompenzovat to, co už v podstatě existuje, ty nerovnosti, které existují na vnitrostátní úrovni. Děkuji, děkuji. Pokud jde o inkluzi, tak si myslím, že je důležité, abychom navýšili nebo postarali se o navýšení finančních prostředků především v oblasti mládeže, protože eh, ta oblast mládeže je spjatá s neformálním vzděláváním, s různými přeshraničními aktivitami mládeže. Všechno to jsou projekty, díky nimž můžeme oslovit přesně ty eh, lidi, kteří pocházejí spíše ze sociálně slabších oblastí, to znamená, že sami o sobě nemají zase tolik možností eh, jet do zahraničí a absolvovat nějaké zahraniční pobyty. To znamená, že v tomto smyslu je to správné, ale zároveň mám pocit, že z části je to tak, že pokud jde o tu otázku diferencovanějšího vyplácení stipendií pro studenty Erasmu, že eh, komise k tomu zkrátka řekne, dobře, to by měly vyřešit členské státy, ty by se měly zamyslet nad tím, jak to vyřeší a já se nejsem jistá, jestli je to dobrý nápad, protože to povede zase k dalším nerovnostem mezi členskými státy a e, k rozdílu mezi členskými státy. To znamená, že to je nepochybně pro bod, o kterém musíme ještě hovořit. Ráda bych směřovala sama jednu otázku na e, experty. V minulých letech se v různých členských státech ukázalo, že oblast bývalého programu Comenius, to znamená e, tam kde jde o spolupráci mezi žáky, o kontakty žáků, že to tedy nebylo dostatečně nahrazeno novým programem Erasmus+, protože ty administrativní postupy jsou příliš složité, protože ti, kteří dříve využívali program Comenius, najednou získali dojem, že už něco takového neexistuje, alespoň to je ta zpětná vazba, které se nám dostalo. A proto bych se ráda zeptala, jestli jste podobnou zkušenost udělali i vy v rámci své studie. To znamená, že právě tato oblast je jednou z těch, která přišla nyní v rámci nového Erasmu trochu zkrátka. To znamená, že se vás ptám, jaké by byly vaše návrhy, co byste nám doporučili, pokud jde o budoucí změnu těch programů, pokud by k nějaké změně došlo. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji vám za otázku. Na tuto otázku bych eh, odpověděla v souvislosti s tím, co řekl pan Nekov. Skutečně jsme narazili na to, že v řadě zemí je problém s získáním financí pro školy, školní projekty, protože, právě protože ten, ta, ta kritéria způsobilosti a, a, a přihlašovací postup pro partnery, partner, kteří musí najít další partnery, s kterými spolupracuje, tak pro průměrnou školu to není tak jednoduché. To jsme viděli u malých organizací, nových organizací. Mají všechny společné to, že Zdroje jsou často příliš omezené. V podstatě jedna osoba se musí zhostit celého přihlašovacího postupu. A Evropská unie žádá hodně informací od organizací, které chtějí využít tu podporu, ale v některých případech, pro některé organizace, tohle všechno vyplnit, mít na to čas, zdroje, tu projít celým tím přihlašovacím řízením je prostě trošku výzva. A k tomu ještě přidejme rozpočtový tlak občas, takže eh, zkrátka nevždy to potom eh, se povede, jsou tu různé překážky, to platí pro, zejména pro ty nejmenší organizace, které často eh, zastupují právě ty znevýhodněné skupiny mladých lidí. A například ve Španělsku si stěžovali na ztrátu specifické identity, vzdělávání a musím říct, že v novém návrhu komise se klade větší důraz teď na toto. Um, to vyplynulo i z, z té hodnotící zprávy, takže my dáváme najevo, že zjednodušení přihlašovacího procesu, aby to lépe vyhovovalo organizacím různých velikostí, to je naprostý základ pro zvýšení eh, inkluzivnosti a také pro samotné příjemce je to důležité. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji. Já si myslím, že to v podstatě odpovídá té zpětné vazbě, které se nám dostává od uživatelů nebo od těch, kteří, které chceme tedy prostřednictvím tohoto programu oslovit. Ta zpětná vazba je podobná, to znamená, že je to příliš složité. Pokud jde o školy, tak tady, eh, tady musí eh, něco změnit i členské státy. Jde o to, aby ti, kteří ty projekty vytváří, eh, aby je tedy nemuseli dělat ve, své, ve svém volném čase, aby to nezáviselo na osobním angažmá toho učitele, ale aby zkrátka byla k dispozici i nějaká časová rezerva ve členských státech na tuto velmi důležitou práci, tak aby to tedy eh, ti uchazeči nemuseli dělat ve, své vlastní, ve svém vlastním volném čase, ale v pracovní době, aby ti žadatelé to měli zahrnuto do své eh, pracovní doby, protože to je přesně to, co chceme tedy naučit i naše mladé lidi, podporovat eh, evropskou spolupráci, protože to zkrátka není pouze nějaká volnočasová aktivita, ale měla by to být součást eh, práce eh, těch žadatelů a mělo by to být dostatečně zohledněno. Ale to jsou nepochybně eh, úkoly, které musí splnit jednotlivé členské státy. To, takže vám děkuji. Pro dnešek můžeme tu diskuzi ukončit. Děkuji paní Erikson paní van den Graaf, děkuji jim za to, že byli k dispozici tak dlouho. Myslím si, že ta rozprava byla velmi dobrá, že ta diskuze byla vydařená a e, myslím si také, že komise už trochu ví, e, na jakou diskuzi se bude muset do budoucna připravit, protože na srdci nám leží především e, otázka, jestli flexibilita. Flexibilitu chceme, ale ne za každou cenu. A především ji nechceme za tu cenu, že by parlament nebyl zapojen do politických rozhodnutí. To je pro nás nepřijatelné a já si myslím, že je na snadě, že právě my jako parlament společně s radou musíme stanovovat politické priority a že není přípustné, abychom Eh, jako parlament vystavovali Biankošek v tom smyslu, že tedy napíšeme nějaký nadpis, dáme k dispozici peníze a komise eh, se sama může rozhodnout, jak s těmi peníze, penězi naloží, jak tedy splní ty cíle, které jsme my stanovili. Já si myslím, že takto to fungovat nemůže. A nepochybně o tom budeme do budoucna ještě muset hovořit. Nicméně si myslím, že je tu i celá řada dalších věcí, které budeme muset zahrnout na našich budoucích jednání s komisí a také s experty. Všichni žadatelé, všichni uživatelé těch programů by se také mohli těch jednání účastnit. My je vybízíme, aby tedy předkládali svoje podněty, svoje návrhy a my je následně tedy zahrneme do naší práce. Eh, do své práce. Takže vám děkuji, děkuji eh, i panu Spravodajovi, panu Zběrovi, který hned tedy zahájí svoji další práci, do, za, doplní do, do toho i stínové zpravodaje, zahrne je tak, abychom velmi rychle mohli uh, dospět nějakému dalšímu pokroku v této zprávě, abychom tedy do konce legislativního období byli schopni prezentovat první výsledek. Já vám tedy děkuji za vaši dosavadní spolupráci a nyní máme na pořadu dne ještě jeden bod. Dobře. Slyším, slyšela jsem, že pan Lokegard tu zatím není, že je v předsálí. My ho tedy potřebujeme, protože se bude jednat o rozpočet. Já v tuto chvíli děkuji našim hostům a nyní můžete jít na kávu nebo kamkoliv jinam. Oh.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 Kolegové, milé kolegyně, byla bych ráda, pokud bychom mohli rychle pokračovat, aby se nám podařilo co možná nejdříve skončit. To je v zájmu nás všech, protože dneska odpoledne budeme mít ještě jednu schůzi. Dostaneme se k pořadu, bod pořadu jednání 11. Eh, Tady jde o stanovisko k rozpočtu. Naším zpravodajem je jako obvykle pan Lokegard. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. června v 11 hodin dopoledne a Ráda bych vás upozornila na to, že jsme se tedy domluvili, že eh, všechny pozměňovací návrhy by měly být eh, předloženy v angličtině, pokud to mám správně eh, v paměti pokud si to správně pamatuji, protože už bychom ty, ty e, všechny překlady nezvládli. Já v tuto chvíli ráda předávám slovo Mortenu Lokegardovi, aby nám představil e, svoje stanovisko, takže prosím, Mortene, máš slovo na pět minut. Se pokusím. Takže předně vám všem děkuji za velmi dobrou spolupráci a Eh, mandátu trialogu, myslím, že to šlo velice dobře. Samozřejmě bylo potřeba s tím začít, protože celkový rozpočtový mandát bude na pořadu jednání na červencové plenárce. Teď, když jsme viděli návrh na ten, pro ten rozpočet na rok 2019, takže potřebujeme přihlédnout eh, samozřejmě k různým částem toho rozpočtu, ten mandát eh, eh, pro trialog, tam bude odkaz reference na jednotlivé pozměňovací návrhy, ale teď se musíme zaměřit na ty jednotlivé linky rozpočtu. Takže pár poznámek rozpočtu jako takovém. Několik základních otázek. Erasmus+. Plus. Víceletý rámec vyčlenil dodatečných 100 milionů eur na období 2017 až 2020, abychom maximalizovali dopad a účinnost programu. Zbývajících 26 milionů by se mělo dát k dispozici v roce 2019. Logika zatím je v tom, abychom podpořili zejména ty úspěšné programy. A sportovní a další by se měly zaměřit na jiné výzvy, Dále je to otázka eh, vzdělávání mládeže. 26 milionů eur by se mělo rozdělit eh, podle samozřejmě poměru mezi oběma liniemi. 88% na vzdělávání a školení, což je asi 23 milionů a 12% na mládí, mládež, což je asi 3 miliony. Pokud jde o Evropský eh, sbor Solidarity, tak to víte se z trialogu z loňského týdne, bude zašlán eh, opravný rozpočet, který má vyjít vstříc dohodě z trialogu. Takže není potřeba, aby členové kult předlaž, předložili nějaké návrhy, které to uh, budou již reflektovat. A uh, Kreativní Evropa, další 2 miliony eur ještě nad rámec víceletého rámce, aby bylo možno pokračovat v titulkování na základě v návaznosti na přípravné kroky. Evropa pro občany, jak jsme řekli, budeme se snažit obnovit ty peníze pro iniciativu evropských občanů, to znamená vrátit 1,1 milionu do rozpočtové eh, linie 8 041 001. A dále multimediální kroky, tam přidáme 2,1 milionu na Euronet plus a to je ještě z, kromě těch 2,1 milionů, které nyní komise schválila. Je to v návaznosti na předchozí diskuze výboru, kde se ho- hovořilo, že potřebujeme takovou evropskou síť. Bylo o tom několik diskuzí. Teď se zdá, že se to konečně někam posunuje průběhu diskuzí jsme také se ukázalo, že to je pouze začátek. Musíme to podpořit ještě realističtějším rozpočtem. 4 až 5 milionů podle mě, aby Euronet Plus byl úspěchem i do budoucna. Takže to, tohle je začátek a pak máme něco, s čím můžeme pracovat. Dovolte mi vám připomenout, že přeskum alokace E pro Euronews. To je další záležitost, na tuto část rozpočtu se musíme také podívat. Takže tolik slovo na úvod. Těším se na vaše připomínku, připomínky a vstupy a na pokračování celého procesu v příštích měsících. Děkuji. Já vielen, vielen herzlichen Dank. Děkuji, Mortane, srdečně a upřímně. Luigi Morgan, prosím. Zaprvé děkuji panu zpravodaji za jeho informace. Já si myslím, že v hrubých rysech s tím, co tady zaznělo, můžeme souhlasit. Jde o to přispět ještě několika pozměňovacími návrhy, ale myslím, že to musíme lépe propracovat, protože pro rozpočet na 2019 ta červená nit parlamentu musí být zachována k Erasmu, tam nemůžeme ustoupit. Co, co se týká toho zdvojnásobení, musíme o tom dál hovořit, musíme dál vyvíjet tlak. Je to nejlepší program s největší přidanou evropskou hodnotou a je potřeba mít konkrétní údaje. Ty musíme chtít vždycky. Druhý bod, Creative Europe, Kreativní Evropa. Tady zazněly dva miliony to je program, který je chronicky podfinancovaný a musíme to dát jasně najevo. Je třeba to prohloubit tady ve výboru, taky na plénu. Všichni souhlasí, když se řekne, že je to klíčový program, co se týká budoucích výzev, to zcela otevřeně řečeno. Teď je přece ten poslední okamžik eh, zveřejnit čísla pro tyhle oblasti, které jsou v potížích. A je třeba říci, že kultura je věc, kterou opravdu musíme podporovat. Musíme podporovat ty programy, jak to říct, a je třeba tahnout za jeden pro vás. Jako spolu spravodaj se musím zasadit o to, aby se ta věc zas a znovu stále opakovala. Děkuji. Než předám slovo, tak se zeptám za ten pozměněný návrh, s nímž teď přišla eh, komise s tím sborem Solidarity. Je to to, co bylo dohodnuto? nebo se na to musíme znovu podívat. Pokud eh, se na to nepodíval, tak tě poprosím, abys to udělal. Jistota je jistota, jeden nikdy neví, ale jinak teď máš slovo. Děkuji, děkuji i Mortenovi. V podstatě všechno, co řekl, mohu podpořit, jenom bych se ráda soustředila na dvě věci. To je ten sbor solidarity. Zatím jsem to neprověřovala, ale uh, předtím zaznělo, že se na to určitě podívají a my se musíme postarat o to, aby na to byly prostředky. To je díl s komisí, mou povinností teď bude vyvíjet na ně tlak, aby se to stalo. A já vám říkám, že se to stane. My se postaráme, aby se to stalo, to je úplně jasné, protože to komise slíbila, že se to stane a my na tom trváme a pokud by se tomu chtěli vyhnout, tak e, s námi budou mít problém. Ale 2 miliony to by zase nemělo být tak složité. A pak ty budoucí volby. Myslím, že Morten má úplnou pravdu, že bychom všechny ty zasíťované aktivity měli nějakým způsobem vybavit e, v prostředky. Potřebujeme i Euronet, tu rozhlasovou síť, je třeba zvýšit rozpočet a to je opravdu pitomá záležitost. Měli bychom je vybavit tak, aby pokryli všechny evropské země. Je to důležité, protože komunikují den co den, jsou to propojená rádia v různých členských státech, kde se dovídají, co se děje v jiných členských státech. To je evropské spravodajství, to naléhavě potřebujeme, proto bychom měli zcela jasně formulovat, že je potřeba jim dát víc peněz. To je v zájmu všech podpořit ten rozpočet a mít dobrou strukturu Euronews a Euronet. Já si o Euronetu nemyslím, že by se to spochybňovalo. O Euronews se vedly jisté debaty, ale je to jasné, Zatím se to nestalo, ale pokud nebudeme mít dost velký veřejný rozpočet, najdou si soukromý rozpočet a mm, určitě by nebylo žádoucí, aby došlo k nějakému ohrožení svobody zpravodajství. Pro mě je tedy tahle potřeba víc než velmi jasná. Děkuji. Děkuji. Právě u Euronews opakovaně konstatujeme, že ty peníze se vydávají i na překlady překlady v mnoha zemích, kde si myslíme, že je prostě nutné takové vysílání mít a ty programy se pak prostě už eh, nepřekládají. Pokud vím, třeba i v italštině se to děje. Právě v případě Euronews tak je třeba podívat se na to, zda to, co těmi penězi chceme dosáhnout, zapříčinit, zda to Euronews tak skutečně využívá, hlavně co se týká toho triku s tou soukromou, soukromou vlastnickou strukturou. U Euronews jde samozřejmě o to, aby také vydělávali peníze, to není nic špatného. Je třeba se také uh, podívat na to, aby ty úkoly, které chceme financovat, aby také opravdu byly splněny. A musím říct, že já o tom stále víc pochybuji, jak je to pak s tou redakční nezávislostí Euronews. Je třeba se na to ještě bedlivě podívat, nerada bych přiškrtila ten kohoutek teď hned, ale projekty jako Euronet Plus, to je v podstatě síť, nějaké fórum, nebo projekt Arte. Ty jazyky, které se tam překládají, osloví 80 populace Evropské unie, tak otázka je, jestli by se ty peníze nedaly třeba utratit i líp. Tak nemám žádné další přihlášky do debaty, tak se zeptám komise, zda k tomu něco má. Zjevně nemá, takže ještě Morten, prosím. Well, thank you very much and just to... Děkuji. Chci poděkovat novým zpravodajům. Těším se na pozměňovací návrhy. Jen pár poznámek k tomu, co bylo řečeno. Většinu z toho taky podpoří. Je pravdou, že Creative Europe, Europe for Citizens mají chronický nedostatek rozpočtových prostředků. To už je situace, která trvá už delší dobu. A teď se opakuje, ale je důležité, abychom jakožto výbor stáli společně, abychom to zdůrazňovali stále znovu, pokud komise a rada chtějí něco dělat, musí na to dát peníze. Musíme na těchto rozpočtových změnách trvat. Takže v tom máte plnou podporu, těším se na pozměňovací návrhy. Pokud je EM, EM tak solid, sbor Solidarity také to budu sledovat bedlivě. Naprosto souhlasím. A vy, Helgo, určitě uděláte vše, co je ve vašich silách, aby byla naše linie dodržena. Ale budeme spolu samozřejmě hovořit, budeme v kontaktu. Poslední bod. Musíme se zabývat tím, jak jsou tyto finance strukturovány. Jsem hovořil s Euronews, s jejich vedením. Olindo, jak je to financováno teď. Je to v podstatě egyptská soukromá firma. Já jsem byl uštěván, že to je v pořádku, ale myslím, že do budoucna potřebujeme nějaké rozumné financování těchto věcí. Před několika lety, když jsme o tom hovořili, pořád jsme vedli diskuze na toto téma. Já se budu snažit, eh, abych byl, budu, abych byl na čele těchto diskuzí. To tež se týká dalších iniciativ RD. Musíme vést politickou diskuzi o prioritách když se bavíme o tom, kolik peněz vlastně máme na stole. Takže tato diskuze teprve začíná a já doufám, že celkově se nám podaří získat víc peněz na tyto iniciativy, protože, jak Helga správně řekla, opravdu to potřebujeme v tom volebním roce. Možná tohle je nejlepší, nejvhodnější okamžik, kdy to můžeme potrhnout. Těším se na pozměňovací návrhy. No, děkuji, děkuji. A to tedy znamená, že jsme dospěli na konec naší dopolední schůze. Milí tlumočníci, milé tlumočnice, slíbila jsem vám, že skončíme do půl jedné. Podařilo se nám to o e, takřka o hodinu dřív. E, nám to taky nevadí, protože budeme mít další přestávku na oběd. Připomínám, že v 10 hodin 22. června vyprší lhůta pro předkládání pozměňovacích a omlouvám se, ne v 10, ale v 11 hodin vyprší lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtu. Musí být angličtině. Takže Mortenovi děkuji za dosavadní budoucí práci. Uvidíme se dnes odpoledne ve 3 hodiny a budeme mít diskuzi s komisí o eh, novém programu Kreativní Evropa. Doufám, že nás tady bude dost a přeji všem příjemnou polední přestávku a těším se na viděnou odpoledne.